Buongiorno a tutti. Dobrý den, dobrý den všem. Eh, můžeme začít se naším eh, setkáním s paní komisařkou Mayer Gegeren Queen, která je komisařkou pro výzkum, inovaci a vědu v rámci strukturálního dialogu mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Ještě jednou chci poděkovat paní komisařce, že dnes za námi přišla. Měli bychom eh, diskutovat hodinu, jako vždy. Na 15 minut dáme nejprve slovo paní komisařce a poté si vezmou slovo koordinátoři, každý bude mít tři minuty a poté další kolegové a to na dvě minuty. Hned bych proto dala slovo paní komisařce my jsme čekali pár minutek na to, jestli dorazí více kolegů. Určitě oni dorazí a omlouváme se, že tady jich tak málo, ale víte, že ti, kteří ale jsou nejvíce angažováni v této vaší oblasti, tak jsou dnes zde přítomni, paní komisařko. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Já vám děkuji za příležitost setkat se s vámi v kontextu strukturálního dialogu. Jak víme, eh, evropská, eh, tedy ekonomická zotavení v Evropě a dlouhodobá prosperita závisí na naší schopnosti inovovat a přetvářet myšlenky v produkty a služby. V roce 2013 tady hlas eh, eh, z publika, eh, že je zde nějaký problém s tlumočením. Na anglickém kanále není angličtina. Ma c'è un collega in sala. Ah, jeden collega v sále říká, že tlumočení neprochází dobře, takže možná byste mohla se přesunout a e, posle, e, zkusit jiná sluchátka. Prosím. That means um, <laughs> A to znamená soustředovat se na konkurenceschopnost ekonomiky a její otevření. E, to znamená také hledat nové způsoby na posílení produktivních investic a přístup k financím pro malé střední podniky. Znamená to také podporovat výzkum a vývoj a také v veřejném sektoru eh, vytvořit atmosféru hledání nových inovací a investic. Pozitivní aspekt inovací je klíčovým faktorem na úspěch agendy Evropa 2020 v souvislosti s globální ekonomickou konkurencí. Eh, naše konkurenceschopnost eh, spoléhá na vynikající výsledky výzkumu a na inovace. Eh, my jsme tedy s tímto na mysli vytvořili Horizon 2020 Musíme zajistit to, aby Evropská unie eh, zůstala hlavní destinací obchodních investic. Eh, chceme, aby v Evropě zůstaly nadnárodní firmy a abychom dokázali přilákat přímé zahraniční investice. To bude žádat ochranu a posílení veřejných investic do výzkumu a eh, vývoje. Bude to znamenat také eh, urychlení reform na úrovni EU a na národních úrovni. Investorům a výzkumným pracovníkům je třeba dát eh, dlouhodobé solidní perspektivy. Budeme-li mít eh, vhodný a přiměřený víceletý finanční rámec a horizont 2020, můžeme vyslat silný signál, že Evropa dohromady usiluje o to, aby zůstala v první lize výzkumu a vývoje. Navzdory tomu, že částky v rozpočtu, eh, jak je dohodli eh, šéfové státu a vlád eh, v únoru, to je to znamená, že budeme potřebovat mm, nový politický novou politickou dohodu. Eh, znamená to, že budeme potřebovat toto. Eh, rychlý a inkluzivní růst eh, musí odpovídat oblasti, kde Evropská unie má nebo si počíná tak, že vytváří významnou přidanou hodnotu. Programy musí tedy mít potenciál k přispívat k naplňování strategie 2020 a to se týká zejména Horizontu 2020 a Erasmu. Ačkoliv tyto závěry eh, neuvádějí žádné konkrétní číslo, které by mělo být vyhrazeno, tedy prostředky pro horizont 2020, bude to zhruba kolem 70 miliard. Zatím ovšem máme daleko méně než tuto částku, kterou navrhla komise a je to ještě méně než těch 100 miliard, které si přál Evropský parlament. Budeme muset analyzovat ještě v detailu, co bude znamenat toto snížení pro horizont 2020. Štrasburská resoluce z minulého týdne dala jasný signál eh, s tím, jak by měly vypadat eh, zhruba obrysy rozpočtu na rok 2014. Je třeba si ovšem uvědomit, že pokud se v letošním roce eh, neshodneme na rozpočtu, nebudeme moci vypisovat výzvy k podávání projektů v roce 2014 Eh, jinými slovy, eh, bude to znamenat snížení veřejných výdajů na výzkum a vývoj kolem 10 v celé Evropské unii. Vzhledem k tomu to všem bude znamenat eh, těžký šok pro celý systém a my tedy spoleháme na to, že poslanci tomuto zabrání. Já vím, že meziinstitucionální jednání probíhají docela dobře a chtěla bych poděkovat za toto paní předsedkyně Sartory. 5. Červ- března se podařilo dosáhnout pokroku v mnoha konkrétních oblastech. Také si uvědomuji, že je třeba ještě popracovat na dalších záležitostech, jako je synergie se strukturálními fondy, strategické vědecké panely, nástroj pro malé a střední podniky, eh, urychlení inovací, eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru a tak dále. Já bych všem dnes ráda ještě jednou zdůraznila, že skutečně je třeba reálně věci zjednodušit. Eh, zjednodušení to už je součástí struktur Horizontu 2020 i konkrétních cílů a to se týká také účasti a podobně. Eh, zjednodušením financování výzkumu ze strany EU, eh, tím eh, se pomůže, napomůže na Horizontu 2020 a malým a středním podnikům. Budeme-li mít jednotná pravidla, která se budou týkat výběru, účetnictví, reportingu a auditu, tak to by mělo být skutečně plošně platné. Nicméně je třeba eh, zachovat určitou flexibilitu pro iniciativy, jako jsou JTI. Eh, je třeba administrativně ulevit příjemcům prostředků a zatraktivnit programy. Chceme tedy, aby obvyklé praxe v řízení a v účetnictví byly přijaty prakticky všemi příjemci. Eh, komise eh, má přístup, který říkáme, kterému říkáme jeden projekt, eh, jedno, jeden příspěvek, jedna míra příspěvku financování a také jedna sazba nepřímých nákladů. To je zcela základ musíme říci, že se to osvědčilo už eh, v rámcovém programu číslo 7. Tento návrh také ovšem podporuje eh, hospodářství eh, a je jasné, že příjemci ze zjednodušení získají. Bude mít, budou mít menší administrativní zátěž a právní jistotu, pokud se týče požadovaných nákladů. A toto podtrhl také účetní dvůr eh, ve svém stanovisku. Eh, já jsem ještě se nepustila do debaty modelu financování, nicméně tyto aspekty zajisté budou vzaty v úvahu příští měsíc při zahájení příslušných jednání. Komise eh, je zcela odhodlána nadále pracovat s Evropským parlamentem a předsednictvím EU na dohodě, eh, která by vedla včasnému schválení balíčku Horizon 2020. Pokud se týče iniciativ, s nimi počítáme, s potěšením vám mohu říci, že iniciativy, které se týkají výzkumu a vývoje eh, v pracovním programu Komise 2012, eh, byly naplněny včas s jednou drobnou výjimkou. Komunikace ERA a komunikace a sdělení o eh, mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji eh, byly schváleny již v roce 2012 a obě se plní. Eh, s potěšením mohu říci, že příprava legislativním návrhu o partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci Eh, veřejného sektoru budou pravděpodobně schváleny dříve, než jsme počítali, to znamená eh, ještě před eh, eurovolbami. Oba legislativní návrhy mají stejný cíl a to je partnerství v rámci Horizontu 2020. Je to spojení veřejných orgánů na evropské a národní úrovni a dále propojení hospodářství a státní zprávy. V kontextu rozpočtových omezení je důležité, aby se takto přispělo ke konsolidaci evropského výzkumného prostoru. Spolupráce partnerů posílí dopad Horizontu 2020 na konkurenceschopnost hospodářství tím, že se usnadní zavádění eh, nových technologií eh, v klíčových eh, sektorech, jako jsou farmaceutika, energetika, doprava, elektronika, aeronautika a biologické, tedy průmysl, průmysl který pracuje s biologickými produkty. Já bych byla velice ráda, kdyby nová partnerství byla velmi ambiciozní a kdyby fungovala od samotného začátku horizontu 2020. A z tohoto důvodu komise spolu se svými partnery usiluje o urychlení příprav. Snažíme se, aby eh, veškeré návrhy byly předloženy do června 2012. Nová partnerství se poučí ze stávajících, eh, včetně, eh, včetně doporučení zúčastněných stran. Financování budoucích partnerství ze strany EU bude založeno na společných principech zdravého finančního řízení, transparentnosti, otevřené konkurenci a excelenci. Eh, budeme přísně dodržovat pravidla pro zapojení a šíření. Eh, s tím, že možná bude jenom velmi omezený a dobře zdůvodněný počet výjimek. Druhá zpráva o stavu inovační unie, která bude schválena tomto týdnu, představí klíčové politické akce a jejich výsledky v roce 2012. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji, děkuji za všechny kolegy. Chci poděkovat paní komisařce a nyní začneme s diskuzí a jako první pilar Del Castillo za EPP. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci eh, přivítat paní komisařku na výboru v tomto období, eh, kdy skutečně se de facto blížíme k závěru tohoto funkčního období. A jeden z nejdůležitějších aspektů, který je třeba ještě uzavřít a které se dotýkají našeho výboru, je samozřejmě právě Horizont 2020, eh, poněvadž to je klíčové, jak jste řekla, pro konkurenceschopnost, pro růst a zaměstnanost. Nelze zapomínat, že situace, ve které se nacházíme, eh, eh, tedy krize, mm, kde probíhají v některých členských státech velké protesty a kdy i e, tedy e, e, trpí tedy věda především ty různé výzkumné ústavy v různých členských státech, ve většině států. A proto musíme se společně snažit financovat inovace a vědu výzkum. To je tedy rámcový program, který představuje Horizon 2020. To je zásadní pomoc, právě je to zásadní nástroj, který by měl překonat ty rozpočtové problémy, které mají především některé členské státy. A vzhledem k tomuto, v tomto okamžiku mm, v podstatě nás zajímají hlavně dvě věci které se týkají rady také. E, samozřejmě i přes ty veškeré e, limitace, škrty v rozpočtech e, a, mm, jak jste řekla, tedy 80, mil, tedy 80 milionů tady navrhuje komise, ale my chceme zvýšení. A je třeba, aby mm, role, kterou hrají zpravodajové, Eh, v tomto parlamentu, mm, v této agendě, tak aby skutečně hráli aktivní roli naši zpravodajové a aby mm, i mm, aktivně jednali s komisí, a aby to bylo tedy koordinované, protože bohužel zatím ten problém eh, je nahlížen různými způsoby a to je <clears throat> třeba vyřešit. A závěrem, chtěla bych vědět přesně, jaká bude nakonec ta částka, která bude k dispozici. Eh, samozřejmě ty eh, diference mohou být malé, ale kromě těch 70 eh, by to mohlo být třeba o 4 méně, o 4 více, tedy je to Eh, takže my jako parlament eh, chceme to vědět, protože chceme si stanovit priority a ty částky samozřejmě musí tedy plnit ty priority, ať je to tedy opět či eh, mm, procent více nebo méně, ale tak to je dost, to má vždycky velký dopad. já se ptám, kdy budeme znát tu částku, protože to má velké důsledky. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo Teresa Madurel, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Především chci vám poděkovat, že jste přišla na výbor a hned vám eh, chci říci, že moje skupina, politická skupina víceméně souhlasí s většinou toho, co jste řekla a i eh, tedy s tím eh, harmonogramem, co se týká Horizontu 2020, takže my si myslíme, že to je nástroj, který bude velice prospěšný pro naše vědce a vědkyně. A teď bych začala eh, takovou pozitivní věcí a chtěla bych i vyjádřit eh, spokojenost eh, nad tím, jak eh, pokračují vyjednávání o novém programu Horizont 2020, kdy se dospělo ke schodě v radě, mm, na, tedy gro těch ustanovení, i když některá ještě jsou předětem určitých sporných názorů, vy jste to zmínila. Ale konkrétně teď bych chtěla zdůraznit, že před pár dny, 8. března, den, kdy jsme slavili MDŽ, tak eh, eh, tehdy se hovořilo, že také budeme pracovat na otázkách rovnosti pohlaví a eh, na přístupu k publikacím. Je třeba, abychom zde vystupovali spravedlivě, protože to jsou věci, které mají dopad na konkurenceschopnost větší. Začlenění žen znamená, že využijeme jejich potenciál, myšlenkový potenciál a vytvoří to i nové příležitosti skutečně převést vědu výzkum výzkum do ekonomického rozvoje. A je třeba, aby ty výsledky ale výzkumu byly dostupnější, e, protože to je důležité potom pro případné inovace, ke kterým e, takto bude moci docházet na jakémkoliv místě Unie. Dále bychom chtěli i vám sdělit e, takovou obavu, kterou máme. Vy jste, i moje předřečnice o tom hovořila. To je i, co leží na srdci mojí frakci Týká se to závěru Evropské rady v souvislosti s kapitolou 1a, tedy finančních výhledů, e, rubrika nebo kapitola 1a, jak jste řekla. E, to je v podstatě v rozporu se všemi analýzami i analýzami rady dokonce, pokud jde o nástroje, které jsou nezbytné pro to, abychom nastartovali ekonomický růst a e, konkurenceschopnost Evropy. A, mm, takže my, mm, kteří mm, jsme pracovali na tom rámcovém e, programu, tak máme jednomyslný názor, i na, je to napříč e, frakcemi, e, takže jako minimální pro nás je ten rozpočet, který navrhuje komise. A já mám takovou otázku, takový komentář možná i jako mm, z titulu e, zprávy k horizontu 2020. Víme, víte, že parlament chce posilovat i nadnárodní e, e, projekty spolupráce, které posilují konkurenceschopnost, tak abychom skutečně i podporovali excelentnost technologií v Evropě. I parlament několikrát zmínil ale, že Eh, mu dělá starosti eh, netransparentní fungování JTI, GTIs a i eh, ta otázka lidských zdrojů trendy jsou dostatečné. Takže to je naše obava, paní mm, předsedkyně. Moje otázka je dvojí. Tedy jak můžeme eh, chránit eh, ty vynikající vědce v Evropě, kteří mají skutečně problém čerpat z programu Horizon 2020? A na druhé straně, straně nemyslíte si, že by bylo vhodné i aplikovat eh, i k kritéria transparentnosti, otevřenosti i pro to, abychom lépe takto identifikovali ty projekty PPP a GTI? A nemyslíte si, paní komisařko, že byste nám mohla říct, jaké jsou i eh, výsledky hodnocení dopadu eh, GTI, to je hodnocení, které bylo právě dokončeno, a jak eh, tedy, jak tedy vy jako komise potom budete předkládat, také budete předkládat návrhy nových nařízení, o kterých bude jednat potom i náš parlament. Děkuji a na dvě minuty paní Jordan. Hvala lepa, gospa dva... Děkuji, paní komisařko. Měl bych dva bloky otázek. Ten první blok se týká podpory excelence všude po Evropské unii. Podporuji tento cíl velmi intenzivně, stejně tak jako celý Evropský parlament. Stejně tak jsme podporovali to, že určitá část tohoto programu byla formována tak, aby se umožnila lepší účast těch států, které byly hůře zastoupeny. K tomu bychom potřebovali přibližně jednu miliardu. Z dokumentu Evropské komise není možné vyčíst, jaký je váš názor na rozpočet a ráda bych se vás zeptala, zda sdílíte náš názor, tedy názor Evropského parlamentu. A stejně tak by mě zajímalo, jaké principy podporujete při rozdělování Tedy, abychom podporovali více opatření méně penězi, anebo méně iniciativ více penězi. To domnívám si velice důležité. A ten druhý blok otázek se týká flagships, které velice podporuji. Tady se jedná o propojení mezi znalostmi a technologií v Evropské unii. Ani zde bychom to neměli dělat polovičatě, níbrž bychom všude v Evropské unii se do toho měli pustit. Projekty, které byly podporovány, ty přicházejí z 15 členských států. A proto by mě zajímalo, jakým způsobem se chcete postarat o to, aby byly propojeny veškeré evropské potenciály tak, aby pro ně zůstaly tyto iniciativy otevřené. Ano, děkuji, Marek Karvaja, prosím. Thank you, uh, President Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové. Paní komisařko, vítejte do našeho výboru. Já bych se ráda soustředila na jednání Horizontu 2020. My už jsme měli dvě setkání v rámci trialogu, kde komise projevila dobrou vůli dosáhnout shody. My jsme pokročili vpřed a zejména, jak řekla paní komisařka, ten poslední dialog byl velice plodný a podařilo se nám dosáhnout pokroku v mnoha oblastech. Přesto tady máme ještě další témata, která je třeba projednat. Komise uvedla první, eh, tedy několik debat, které přetrvávají a já bych chtěl říci, že pro Evropský parlament jsou důležité eh, zejména záležitosti související s rozšířením zapojení či účasti, jak už řekla moje předřečnice. Moje zpráva toto rozpracovává do konkrétní akci jako screening a teaming eh, nebo mm, návratnost a tak dále. Jak víte, toto jsou věci, na kterých nám zvláště záleží a také žádáme, aby tyto akce měly svoji vlastní položku v rozpočtu. Byli bychom rádi, kdybyste nás podpořili ve eh, strategii eh, těch vratných grantů a abychom tedy měli konkrétní rozpočet pro tyto věci. A na závěr rád bych, ráda bych se vás zeptala na jedno číslo, o které jste tady hovořila eh, v souvislosti s horizontem 2020. Samozřejmě je třeba mít představu, kolik to bude stát, ale v eh, závěrech rady je také napsáno, že Horizont 2020 musí přispět k reálnému růstu oproti úrovně 2013. Takže eh, když eh, si to všechno spočítáme, aspoň tak, jak mi to vyšlo, tak eh, mě tedy vyšlo více než 70 milionů. Tak doufáme, že to nakonec bude víc. A byli bychom rádi, kdybyste mm, nás ujistila, že skutečně to bude více. Děkuji kolega Heller. Děkuji, kolega Heller, prosím. Za prvé bych chtěl výslovně poděkovat paní předsedkyni Satory, že vzdor tomu, že vytvinula vyvinulý takový tlak, abychom došli ke společné pozici parlamentu. A říkám to právě proto, že dosavadní rozhovory byly neseny především politickou a také osobní podporou pro komisařku, ale teď v tuto chvíli se nacházíme na určitém rozhraní, kdy si nejsme až tak úplně jisti, zda komise, tak říkajíc, skutečně eh, obhájí pozici mezi námi a eh, radou, co se týče trvalé udržitelnosti. Vedle technických jednání bychom učinili, jsme učinili návrh, kde jsme zajedno s radou a sice, že předtím, že než je možné vytvořit kor, tak veškeré dokumenty pro tento kor musí být Eh, hotovy připraveny, protože jinak žadatelé nebudou moci všechny tyto aspekty zohlednit. A potom je to otázka, jestli je to pro vás redline. V takovém případě jenom si stají tři možnosti. Buď půjdeme ke soudu a budeme žalovat, nebo se rozhodneme, že, bez, že to vyjasníme bez spolupráce s radou a parlamentem, anebo komise, tak říkajíc, projádří, vyjádří vůli v této věci k nějakému řešení v této otázce. A v takovém případě komise musí nutně vůl, přijmout vůli komis, rady a parlamentu, tak aby připravila příslušné návrhy. A proto se domnívám, že zůstaneme na té, na té pozitivní platformě, avšak přesto s odkazem na to, že, pro, že předpoklad pro rozhovalení je, byla přeložena celá, celá řada písemných otázek, které dosud zůstaly nezodpovědely, ale přesto je, se jedná o problémy, které musí být řešeny a proto doufáme, že se nám podaří ještě před jednáním, před zahájením jednání, že, že dostaneme tyto odpovědi. A dále hovoříme o horizontu, ale v zásadě máme pouze čísla pro pilíř 1a, a tudíž pro problematiku, které, to znamená ty body, které v tuto chvíli se první, dejme tomu Jimmy S, tak to jsou věci, které jsou dramaticky podfinancované. Otázkou tedy je, jakým způsobem to bude fungovat protože teď už v protokolech bylo poukázáno na to, například v případě Jimmy S., že potom z horizontu, horizontu je mož, z programu Horizont je možné vzít ještě peníze, ale to už tak říkajíc ukazuje, jak problematické je situace, když si sami uvědomujeme to, že máme projekty, které jsou podfinancované a tento výzkumný program chceme použít, tak říkající, jako rezervu. A proto bych se rád zeptal komisařky ne, aby, a požádali, aby nehovořila pouze o výše toho rozpočtu, nejbrž také o té problematice <laughs> propojených nádob na jedné straně těch eh, pro, na jedné straně těch projektů a na druhé straně horizontu 2020. Děkuji vám. Děkuji a slovo má nyní eh, kolega Cukalas. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, za prvé srdečné díky za vaši návštěvu. Dvě poznámky a tři otázky bych měla. Za prvé, eh, ve své, jsem měl, eh, za prvé řekla jste, že musíme vše vsadit na to, aby Evropa zůstala na vrcholu vývoje a výzkumu. Tedy, kde to je? že kde je dáno, že vůbec jsme na této špici. Jaké existují studie, jaké jsou parametry, které by říkaly, že my v mezinárodním měřítku jsme v tom, této oblasti na prvním místě. A dále, velice ráda bych se dozvěděl, odkud se domníváme, že máme tuto pozici. Eh, paní Jordan eh, poukázala na přeshraniční spolupráci v oblasti výzkumu v Štrasburku jsme vyslechli Šimona Pereze, ministerského předsedu Izraele, a ten hovořil o snu, že technika a výzkum v Izraeli by mohl by mohli spolupracovat s Evropou nebo s dalšími částmi země, tak aby se dostali dál. A možná, že by nebyla vůbec žádná, že by to vůbec nebyla špatná myšlenka, kdybychom se nad tím zamysleli také na naší evropské úrovni. A dále. Odpovídající strukturální fondy a čtyři pilíře, které v této souvislosti existují, tak ty by měly být využity k tomu, abychom v obecné politice Evropské unii se zabývali jak tematicky, tak i cestou k dosažení excelence a k tomu, abychom používali tyto příslušné peníze, a to právě v těch zemích, kde tato excelence chybí. Je to poprvé, mimochodem, co od vás slyším, že jste uznala, že mezi severem a jihem existují rozdíly ale stejně tak mezi těmi státy, které dosáhly lisabonských cílů a kterým se to nepoved, nepodařilo. A tímto způsobem bychom mohli konstatovat, že na základě ekonomické krize v Evropě podfinancování výzkumu vede k opaku. To znamená, že tedy, že nemáme tolik peněz k dispozici. Kolega Macas prosím. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych i já srdečně přivítala paní komisařku Kvínovou zde v našem výboru. Naprosto sdílím váš názor, pokud hovoříte o zjednodušení. O, toto zjednodušení má obrovský význam, a to především tehdy, jestliže máme na zřeteli propojení malých a středních podniků s excelentními centry. A to je věc, která má naprosto mimořádný význam. Samozřejmě se zde nabízí také otázka, jakým způsobem budeme moci, tak říkajíc, prodávat své know-how také mimo Evropu, protože tady máme soutěž mimo Evropu, vzájemně spolu bojujeme to znamená, směrem na venek jsme oslabeni, avšak čekají na nás třetí trhy, například Čína, Brazílie, Indie a proto mám především následující otázku. Jakým způsobem by bylo možné tuto soutěž směrem dovnitř oslabit a naopak pro, dosáhnout zde zesílení propojení a jakým způsobem komise ten, by chtěla posílit tento networking a tím pádem více podporovat, eh, tak říkajíc, eh, expanzi našeho znalostí směrem na venek. Ano, děkuji, paní komisařko. Eh, budu velice stručný, mnoho kolegů o tom hovořil a nebudete se divit. Samozřejmě, že se jedná o rozpočet, o finanční výhled v závěrech rady stojí Horizon 2020 a Erasmus. Pro všechny tyto programy reálný nárůst oproti roku 2013. A mě by samozřejmě zajímalo, jakým způsobem definujeme, co to je reálný růst. Je to 1%, je to 1 euro, je to milion. A dále potřebujeme samozřejmě také čísla pro čísla 2013, abychom mohli porovnávat. A proto by mě velice zajímalo rok 2013, roundabout krát 7, to znamená co by z toho by mělo co by z toho mělo být, tak abychom mohli porovnávat ten finanční výhled. To znamená, rok 2013 by mě skutečně velmi zajímal. Grazie. Děkuji. Kolega, kolegyně Hipner. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní předsedající, za dnešní setkání. Já bych eh, chtěla upozornit na něco, co by nám mohlo uniknout. A je to důležité věc. My nyní začínáme pracovat na programech, které se týkají eh, regionální strategií a průmyslových zón. Je to důležitý materiál, protože pokud víme, že pokud eh, dochází útlumu nějakého odvětví průmyslového, pak území, které po něm zbude, se často využívá k bydlení, ale málo kdy Eh, třeba pro jiné účely, jiné hospodářské účely nebo třeba pro výzkum a podobně. Nicméně, my máme prostředky eh, v eh, fondu soudržnosti a to znamená, že kdyby se že takto by bylo možno Eh, podpořit průmysl a mm, eh, podpořit ho ještě dříve, než zanikne, poněvadž v současné době je eh, situace vážná. A jestliže my prostě ztratíme ta příslušná území, mm, tak je města a obce využijí pro jiné účely a ti už nebudou vyčleněny a k dispozici pro průmysl. To je jedna věc. A druhá věc je, že alokací těchto, těchto e, území e, bychom mohli využít k tomu, aby se e, podpořil také výzkum, vývoj a tak dále. To je prostě otázka ochranných zón, které by se měly zakotvit v územních plánech, jenomže to se dnes nedělá. Možná by bylo dobré Eh, spojit eh, všechny prostředky, které třeba jsou učeny pro chemický průmysl, tak, aby se soustředovaly na eh, věci, které jsou blízké, území, které je blízké pro tento průmysl. Takže tak by to mělo být. Neměli bychom tyto strategie Eh, prostě nějakým způsobem eh, přímo do toho investovat, ale hlavně, ať nestratíme ta území. Děkuji, paní kolegyně Ford. Eh, děkuji, paní komisařko. Se spožděním vám přeji všechno nejlepší k dnu svatého Patrika. Mám tři otázky. Za prvé, máme tady 25% procentní tedy to jsme plánovali, 25% nárůst financování, ale jsme na minus 10%. Já myslím, že to se bude těžko vysvětlovat, ale jestli byste se mohla pokusit o nějakou zjednodušenou odpověď. Za druhé, pokud se týče zjednodušování, pokud budeme mít méně pravidel pro účetnictví, tak bude méně příležitostí je porušovat. A samozřejmě bude jednodušší pro auditory eh, také schválit tyto Eh, toto účetnictví, ale to neznamená, že bude mít také eh, lepší vynakládání prostředků. Čili eh, pokud chceme zjednodušovat, prosím, ale je třeba, abychom jiným způsobem zajistili kvalitu vynakládání prostředků. A za třetí, pokud se týče alokací, rozpočtových alokací ze strany tohoto výboru, my jsme hlasovali tak, že máme méně peněz na zdravotnictví, což je ovšem v době, kdy máme demografickou změny, a také jsme snížili peníze eh, pro bezpečnost eh, potravin eh, opět v době, kdy zde máme výzvy pro náš potravinový řetězec. Možná, že k těm realokacím byste ráda něco řekla. Takže z plus 25 je minus 10 Eh, za druhé, eh, zjednodušení účetnictví nemusí nutně mm, na pomoci. A za třetí, máme tady přesuny. Jako poslední paní komisařka, paní eh, kolegyně Grostet a poté paní komisařka. Děkuji velice rychle, dvě otázky. Za prvé, máte za to, paní komisařko, že Program Horizont 2020 je dostačující a e, reaguje dobře na potřeby našich malých středních podniků. A na druhé straně hovoříme o inovaci, ale e, pořád tam unikají mozky z Evropy. A jak bojovat s tímto jevem? potřeb, musíme si e, ponechat naše vědce tady, tak je musíme adekvátně odměňovat proto tak aby i neexistovaly příliš velké rozdíly mezi eh, našimi odměnami a odměnami jinde, ve třetích zemích tedy myslím. Takže eh, co byste k tomuto mohla říci? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Grostet, dobře. Takže tím jsme skončili se vstupy do diskuze a já myslím, že množství i kvalita eh, příspěvků ukazuje, jak náš výbor se zajímá o tento sektor, takže prosím, máte slovo, abyste uzavřela diskuzi, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedající. Především chci poděkovat všem, kteří přispěli do debaty dnes dopoledne. A ještě jednou tady děkuji pro velice silnou podporu tohoto výboru balíčku Horizon 2020 a zejména také pro rozpočet eh, pro tento Horizon 2020, tak aby byly možno, bylo možno implementovat eh, všechny původně zamýšlené aspekty tohoto programu. Někteří jste řekli, že Horizont 2020 je klíčový pro konkurenceschopnost a růst. Je to základní nástroj, tak jak někteří řekli, který musí být naplněn. Velice ráda bych vyjádřila díky za způsob, jakým probíhá dosud trialog. Zažíváme tam skutečnou debatu a já předpokládám, že moji zástupci na trialogu eh, jsou schopni podávat eh, potřebná vysvětlení. Pokud eh, No, zkusím se zastavit u maximum otázek a paní předsedající jistě promine, Eh, pokud nyní nezodpovím všechny a nechám některé na písemnou odpověď. Eh, pokud se týče genderové otázky, cílem je 50 žen na expertních skupinách, poradních skupinách, eh, vyhodnocovacích panelech a tak dále, čili tím musíme začít. Genderová otázka musí být respektována také v tématech pro Eh, výzkum, čili v otázkách zdraví, životního prostředí a tak dále. Ano, eh, o tom hovořili se mnou členové tohoto výboru už v lednu 2010 a my na tom konzistentně pracujeme tak, abychom skutečně měli konzistentní genderovou politiku, vše obsahující. Dále Eh, pokud se týče posouzení dopadů, která jsme dosud provedli, bylo to vždy pozitivní. A co se týče prvků, o kterém tady byla řeč, a sice otevřenost a transparentnost, tak já myslím, že to určitě realizujeme. Poučili jsme se z FP7 v tom, že je třeba mít zharmonizovanější pravidla, eh, jasné stanovisko pozitivní od eh, průmyslu a také otevřenější zprávu a řízení. Toto jsme se naučili. A pokud se týče jety, to jsou to není uzavřený eh, klub, máme tam víc než 550 účastníků a myslím si, že to prokazuje otevřenost eh, projektu JEDI. Máme zde standardní eh, spolupráci ve výzkumu mezi více než 550 účastníky. 50 příjemců jsou poprvé v rámcovém eh, programu, takže my jsme od začátku eh, říkali, že chceme otevřenost a chceme podporovat nové účastníky. 40 eh, malých a středních podniků eh, v rámci Clean Skies jsou, je mezi těmi, kteří žádají o začlenění. Pokud se týče financování, jsou tady otázky, tedy kolik to bude. Rada ve svých závěrech žádné číslo neuvedla a my v rámci komise eh, jsme se snažili vysvětlit, co vlastně rada myslí a dospěli jsme k tomu přibližnému číslu 70 eh, miliard. To je ovšem něco, co je třeba projednat v trialogu a bude pro nás eh, zásadní, abychom pochopili, jak se může projevit eh, každý škrt o každý jednotlivý, jednotlivou miliardu. Eh, můžeme třeba říci, že minimálně chceme 76 miliard, pokud chceme udržet eh, úroveň roku 2013, to se ptala paní Kavalo a další. Jestliže se na to budeme dívat miliardu po miliardě a tady mohu jmenovat eh, řadu příkladů, ehm, abyste viděli rozsah toho financování. Tak to by se mohlo stát, že třeba 4 tisíce malých a středních podniků by nedostali prostředky na inovace, nebo 600 eh, předních eh, výzkumníků by nedostali prostředky na svůj výzkum, který je důležitý pro našich, eh, eh, naši budoucnost, nebo by to mohlo znamenat několik tisíc škrtnutých stipendií v rámci eh, programu Kyrie Sklodovska a tak dále. Takže to je v podstatě jenom několik málo drobných ukázek, ukázek toho, co by znamenaly škrty. Jak víte, Máme jasnou politiku otevřeného přístupu k publikacím. Já jsem eh, o tom s vámi už debatovala dřív, takže se k tomu nebudu vracet. Jenom zúrazním, že jsme odhodláni v tomto pokračovat. Dále eh, někdo jste spochybnil to, Eh, že jsem řekla, eh, že potřebujeme zajistit atraktivnost Evropy pro výzkumníky z celého světa a vědce z celého světa. Eh, jak to můžeme měřit? Já jsem přesvědčena, že pokud se podíváme, kolik investic se činí po celém světě, zejména na východ od nás, Čína, Singapur, Jižní Korea, Rusko, všechny tyto země stejným způsobem jako my poznali, že výzkum a vývoj je cesta pro posílení ekonomiky a velice tam investují. Proto já si myslím, že je velice důležité, aby Evropská unie udržela a zvýšila úroveň výzkumu. Proč? Protože my máme skutečně velice kvalitní výzkumníky, skvělý výzkum, ale uh, Eh, naší slabinou je využívat ho v praxi v podobě inovací, které by posílily růst naší ekonomiky. To si musíme uvědomit. Politiky eh, Horizontu 2020 nás právě směřují tímto směrem. Já eh, musím říct, že naší, kon, eh, tedy tu konkurenci cítíme, takže musíme, se, musíme na ní reagovat. Dále zjednodušení. V lednu 2010 kdy jsem přestoupila přes ten, před tento parlament. Celá, celý parlament, všechny frakce říkali, že největším problémem těchto programů je fragmentace, byrokracie, obrovské Eh, formuláře eh, eh, vědci a výzkumníci univerzity a podnikatelé musí strávit čas vyplňováním dlouhých formulářů. My jsme provedli konzultace se všemi, který se to týká a tam to zasnívalo pořád. Firmy řekly, že zdali účast v rámcovém programu, poněvadž to bylo administrativně překomplikované a také Eh, třeba univerzity eh, dávají přednost národním eh, zdrojům před evropskými. Nicméně nyní se vrací do rámcového programu, poněvadž na národních úrovních je prostředků méně, ale přesto žádají administrativní zjednodušení. My jsme, my tady víme od auditorů, že byla příliš vysoká chybovost v žádostech a podobně. Čili proto chceme zjednodušit tento administrativní proces. Eh, I kdybychom nedosáhli ničeho jiného v rámci horizontu 2020, než že bychom radikálně zjednodušili celou záležitost, tak už to by byl úspěch. A tento výbor Eh, mě vždy tlačil do zjednodušování a já skutečně jsem to vzal za své a chci v tom pokračovat. Jsem velice vděčná za vaši podporu Eh, kterou jsem už dostala a která tedy, eh, ve které chcete pokračovat. Eh, já vím, že už jsem spotřeboval veškerý čas, takže já na to, co jsem neodpověděla teď, tak vám v několika příštích dnech pošlu písemné odpovědi. Děkuji vám za pozornost. Grazie, komisáře. Děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste přišla, že jste reagovala, odpovídala a za tři minutky začneme s hlasováním. A takže prosím se zorganizujte, já zatím se rozloučím s paní komisařkou. Děkuji. subito l'operazione di voto. No, hned budeme hlasovat, poněvadž sice nás není tolik, ale dostatek asi. Takže e, začneme e, tím, že si prověříme ty kartičky, zdali všechny kartičky fungují. Dobře. Posto? Bene, te, prova test. Dobře, vyzkoušeli jsme kartičku, všechno funguje. Ano, takže první informace teď. Bod 13 programu, tedy hlasování. Che riguarda il quadro giuridico comunitario. Se týká eh, komunitárního eh, Eh, právního rámce pro konsorcium Evropské výzkumné infrastruktury ERICTO je odsunuto na 24. dubna, protože zde ještě je třeba si to i mm, objasnit s komisí a s radou. Takže začneme, začneme s hlasováním. Máme eh, zprávu Belet nejprve. <laughs> Kompromis mezi politickými skupinami EPP, socialisté, ALDE, Zelení, EKR, GUE, kdo pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Závěrečné hlasování elektronicky, takže hlasujte prosím. PP 2 in più, 1 no, Ano, takže eh, dva za EPP navíc, ještě jeden navíc, já stahuji. Elektroniku si. Bene, votazione chiusa. Konec hlasování. Approvato, 40... Souhlaseno, takže, eh, takže 45 pro. A eh, nyní legislativní hlasování, také elektronicky. Hlasujte. Votazione chiusa. Konec hlasování. 43 pro, 5 proti, odsouhlaseno. Blahopřejeme. Sauna sauté, on va directement chez Roy. Oui. Point of order. Prego, Turmes. Prosím, Turmes, technická. Já jsem zapomněl eh, hlasovací kartu, takže prosím zde mínus za mě. Nicht, nicht der beste Tag. Výborně. Aha. Nyní budeme hlasovat o zprávě Royal. Kompromis, ne, pozměňovací návrh 1 je stažen, takže kompromis 1a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis 1b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnout. Prověříme 1B, tak prosím, hlas, zahajuji hlasování elektronicky. Uno B. Votazione. 1B. Hlasujte. Juže. Konec hlasování. 18 pro, 31 proti. Návrh byl zamítnut. A nyní přijde k 78. Bude pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 80, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh Envy 1, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 81, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 82, ve třech částech. První část, kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuta. Druhá část. Aha, výborně, takže po první části ta byla odsouhlasena, tak přímo přejdeme ke kompromisu 2. Přímo kompromisy 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. A teď přejdeme k návrhu 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 109. Kdo je pro? Ne, ve dvou částech, omlouvám se. 109 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuta. A nyní kompromis 3, kde je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, návrh 115 a s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut, návrh 129, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 130, kdo je pro, proti, zdržel se, ne. Ano, ano 130, 130. 130, omluvám se, 130, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 119, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 5, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 148, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 100, ne, 324, 324, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 448, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 478, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 154, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut návrh 134, což je ústní pozměňovací návrh, ještě k tomu pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 157, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 159, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 158, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. No, prověříme si. Prověříme si. Nyní 158. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Konec hlasování. 22 pro, 30 proti, návrh je zamítnut. 160. 160. Bude pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Návrh 162. Kdo je pro? Proti? 2. 162. Ano? 162, dívám se na zpravodaj, je to tak? Mně to tak vychází. 162, ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 164, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 165, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 166, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro? A omlouvám se, měli bychom hlasovat i o 337. 337, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. A přejdeme k návrhu 173. 173. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Přejdeme nyní k návrhu 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní návrh 191, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 194, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 201, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 202, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 217, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 152. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Prověříme. Prověříme 152. Tak prosím, hlasujte. Konec. Konec hlasování. 45 pro, 10 proti. Návrh je odsouhlasen. Mm. Regi 4. První část. První část. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. A nyní přejdeme k návrhu 222. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 221 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 223. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 12. Kdo je pro? pro... Prověříme. Je odsouhlasen, omlouvám se, omlouvám se, je odsouhlasen to se stává. Chcete prověřit? Ne. 11. Kompromis 11 byl odsouhlasen. Já jsem to popletla. Jenom pro zápis. Kompromis 11 je odsouhlasen a přejdeme ke kompromisu 12. Kde pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 243. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? odsouhlasen. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 327, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 274, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 286. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 305. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 287. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 303. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 351, eh, mm, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 151, pardon. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 306, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A 307 mm, a 308 dohromady, kdo je pro? proti, zdržel se. Zdá se, že, byl zam, že byly zamítnuty, ale prověříme. Prověříme, tak prosím, hlasujte. 307, eh, 308, končím hlasování. Eh, takže ano, je to eh, těsné, takže návrh byl odsouhlasen, takže jsem správně zapochybovala. Ano, je to skutečně těsné. Odsouhlaseno. 27 mm, pro, 26 proti. 309, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 310, kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 18, kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. 320. 325 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro? proti, zdržel se odsouhlasen, 330 a 331 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuty, 332, chcete prověřit 330, 331, tak prosím, prověříme elektronicky 330, 331, hlasujte prosím. Votazione chiusa. Konec hlasování. 31 pro, 24 proti. Návrhy byly odsouhlaseny. 332. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Takže je to nejasné, takže prosím elektronicky. Konec. 33 pro, 25 proti. Návrh byl odsouhlasen. 333. To je pro proti, zdržel se eh, stejnou většinou odsouhlaseno, jako předtím. 334, kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlaseno. Prověříme 334. Prověříme 334. Kjuza. Bez hlasování. 28 pro, 29 proti. Návrh je zamítnut. Zamítnut. O jeden hlas. 335 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část pro, proti, odsouhlasena. 329. Chcete prověřit druhou část? Dobře, tak hlasujeme o druhé části elektronicky. Druhá část návrhu 335. Konec hlasování. 33 pro, 24 proti. Návrh byl odsouhlasen. A nyní přejdeme k návrhu 329. Kde pro? Proti zdržel se. Prosím vás, vedejte řádně ruce, protože to není jasné, takže musíme prověřit 326 elektronicky. Ne, ne, 329, omlouvám se, 329. Teď hlasujeme o 329 elektronicky. Konec hlasování. 33 pro, 25 proti. A návrh odsouhlasen. A nyní přejdeme přímo k kompromisu 19. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 20. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 21. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 369. Kdo pro? Prosím. Kolega Butikofr. Omlouvám se, paní předsedkyně. Hlasovala jste o 326? Hlasovali jsme o 326? Allora, questo... Aha, tento odpadá, poněvadž 330 a 331 byly přijaty. A byly přijaty 330, 331, takže z toho titulu 326 odpadá. Děkuji. A teď jsme u návrhu 369. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Osoba se. 359 pro. Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 343. Kde pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 363 pro. Proti? zdržel se zamítnut. 364, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 374, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 370, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 303, 373, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 375, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 376, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. Eh, chcete prověřit 376, tak prosím, hlasujte. Konec hlasování. 376, 22 pro, 32 proti, návrh je zamítnut. Návrh 383, kde je pro? Proti, slyšel se, odsouhlasen. Kompromis 24, kde je pro? Proti, slyšel se, odsouhlasen. Návrh 392, kde je pro? Proti, zdržel se, zamítnout. Návrh 395. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 300. Prověříme. 395. 395 elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 32 pro, 24 proti, odsouhlaseno. Návrh Prosím, buďte součinní, zvedejte ruce, poněvadž máme dlouhé hlasování. 396, 396. Eh, Kdo je pro? Proti? Prověříme. RSP. Podle mě zamítnut, ale uvidíme. Uvidíme. Konec hlasování. 21 pro, 36 proti, zamítnut. 397, nyní 397 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme 397. Kjuža. Konec. 29 k 29, zamítnut ale skutečně těsně. Kompromis 25. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 408. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 409. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 26. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 220 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme 220. Tak hlasujte, prosím. Čůze. Zasování. 24 pro, 31 proti, návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o 417. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 420 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 426 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 427 pro, proti, zdržel se Prověříme. Prověříme 427, prosím. Chiusa. Konec. 30 favore, 25. 30 pro, 25 proti odsouhlasen, takže 427 odsouhlasen, nyní 430. je pro? Proti. Zdržel se zamítnout. 432. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnout. Kompromis 28, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 29, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní přejdeme k návrhu 499. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní návrh 502. 502 pro, 502. 502. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Dobře. Chiusa. 24 pro, 30 proti zamítnut. Belet. Bude pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 479. To je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 481. Ne je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. 481. Pane, tady většina jasná. Chiusa. Zasování. 23 pro, 31 proti zamítnout. A nyní máme zde blok 482, 483, 484, 485 jsou identické. Kde pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasili. Nyní přejdeme k návrhu 400, uh, 503. Kde pro? pro? Proti zdržel se, vypadá, že byl odsouhlasen, ale prověříme si 503. Konec hlasování. 23 pro, 32 proti, zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. Návrh 3. Pro. Proti zdržel se zamítnut. Návrh 4 pro, proti, zdržel se. Odsouhlas se návrh 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 8 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 15 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 16 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 20 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 12 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 18 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 19 eh, pro, proti, odsouhlasen. Návrh 17 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 22 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 25 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 26 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 23 a 24 jsou dohromady pro, proti, zdržel se odsouhlaseny. 27 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Prověříme 27. Konec hlasování. 31 pro, 26 proti, odsouhlasen. 31 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 32 pro, proti, zdržel se. Ne, neviděla jsem to dobře, takže prověříme. 32. Eh, Konec hlasování. 29 ku 29. Zamítnut. 33. Pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 34. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 35. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlaseno. 36. 37. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 39. Pro proti, zdržel se, odsouhlasen, 40 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 38 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno, 41 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 42, kdo je pro, proti, zdržel se, nevím, nevím, prověříme, 42, 27 pro, 29 proti, zamítnuto. 44 bude pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 45 pro, proti, zdržel se zamítnut. 49 pro, proti, zdržel se zamítnut. 46 pro, proti, zdržel se zamítnut. 47 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 21 pro, proti, zdržel se zamítnut, 51 pro, proti, zdržel se zamítnut, 67 pro, proti, zdržel se zamítnut, 52 pro, proti, zdržel se zamítnut, 64 pro, proti, zdržel se zamítnut, 56 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 56, prověříme a dobře, prověříme. Votazione chiusa. Máme hlasování. 28 pro, 29 proti Zamítnuto. A 53. 53 pro, proti, držel se odsouhlasen. 54 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 68 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 57 pro, proti, zdržel se zamítnut, 60 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 58. Prověříme? Chcete prověřit 60? 60, prosím. Konec. 24 ku 34 zamítnut. Omluvte mě. 60 zamítnut, 58 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno, 50. Prověříme, 58. Tak prosím. Konec hlasování. 26 k 30 zamítnut. 55. 55, kde pro? proti, zdržel se odsouhlasen. 61, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 50 pro, proti, zdržel se zamítnut. 65, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 66, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 69, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 62, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 63, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. ta jedna, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. ta čtyři, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Inta 6 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Inta 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Inta 13 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní přejdeme k Envy 22. Envy 22. Envy 22, kde pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Envy 23, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Regi 11, pro, proti, zdržel se. Regi 11, hlasujeme elektronicky. Konec. 31 pro 24 proti. Návrh je odsouhlasen regi 11. Nyní přejdeme k regi 20. Pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme regi 20. Tak, prosím. Konec. 26 pro, 30 proti, zamítnut. Regi 24. Pro. <clears throat> proti zdržel se, zamítnut. Agri 10, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Agri 14, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Agri 18, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Agri 19, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Agri 20, pro, proti, zdržel se, Prověříme. Prověříme Agri 20. Prosím. Konec. 29 eh, pro, 26 proti, návrh odsouhlasen. kry 22 pro, proti, slyšel se odsouhlasen, dobře. Konečné hlasování, elektronicky hlasujte, prosím. Konec hlasování. 49 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Odsouhlaseno. Blahopřejeme zpravodaji. Dobře. A nyní máme zprávu Chichester. A začneme. Aha. Se napít.

Pronti per il voto? Připraveni? Hlasovat o zprávě Chichester. Dobře. Kompromis jedna. Bude pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh dva. Pro? Proti? Zdržel, zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 65 ve dvou částech. První část kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuta. Návrh 66. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasena. Návrh 67. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 76, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 79, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 80 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 83, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 84, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 85 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 87, ne 89, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 89, 86 a 90 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní se dostáváme hodně stránek 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 21. Bažet pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 22 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 23 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 24 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní se dostáváme k návrhu 162. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 2, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 38, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 39 a 40 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuty. Návrh 1, 1 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 41 ve dvou částech. První část pro, proti, sežel se, na Druhá část, ne, ta odpadá. A návrh čtyři. Čtyři. Rozpočet. Čtyři. Rozpočet. kde pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Návrh 44. Pro. Proti. Zdržel se. Já jsem neviděla, protože špatně zvedáte ruce, takže hlasujeme o 44. Bebe. Konec. Ano, zamítnut 15 38. 5, návrh 5 pro, proti zdržel se odsouhlasen, kompromis 4 pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 52 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Ta 57. Ano. 57. 57 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 58 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 59 pro, proti, zdržel se zamítnut. 60. Kde pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 3 pro. Aha. Zapomněla jsem na osmičku, omlouvám se. Návrh 8, teď 8 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 3. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 63. Pro, proti. A ještě jednou. Takže 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnout. Návrh 9. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. Návrh 64. Ve dvou částech. První část. Kde je pro? Proti zdržel se, zamítnuta. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Bez hlasování. Votazione chiusa. Konec hlasování. 51 pro, 0 proti, 6 se zdrželo odsouhlaseno. Blahopřejeme zpravodaj a přejdeme k legislativnímu hlasování. Jmenovitě hlasujte, prosím. Bene. Dobře. Konec. Konec hlasování jeden SAVPP e navíc, já jsem svůj hlas stáhla. Tak ještě jeden za EPP navíc. Bejny. Výborně, konec hlasování. 52 pro, 0 proti, 6 se zdrželo. Blahopřejeme, blahopřejeme panu zpravodaji. Výborně, přejdeme nyní ke k hlasování o zprávě Michel Rivazi. Prosím. Tak, začneme. První dvě hlasování 8 a 9. Jsme všichni připraveni hlasovat? Ano, kolegyně Rivazi. Výborně. Takže 8, 9 dohromady. Je pro, proti, zamítnuté. 10 pro, proti, zamítnuto. 55 pro, proti, zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnut. 58 a 59 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnut, 60 pro, proti, zdržel se zamítnut, 61 pro, proti, zdržel se zamítnut, 63 pro, 63, 86 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se zamítnut, 12 pro, proti, odsouhlasen. 11 pro, proti, odsouhlasen. 65 pro, proti, odsouhlasen. 66 pro, proti, odsouhlasen. 67 pro, proti, odsouhlasen. 68 pro, proti, odsouhlasen. 14 pro, proti, zamítnut. Kompromis 2, pro, proti, odsouhlasen. 72, pro, proti, zamítnut. 17 a 73 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuty, 74 pro, proti, zamítnut. 75 pro, proti, zamítnut. 77 pro, proti, zamítnut. 76 pro, proti, zamítnut. 78 pro, proti, zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zamítnut. Zamítnut. Prověříme kompromis 3, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. 21 pro, 33 proti, zamítnuto. 81 a omlouvám se, 79. 79. Kompromis 3 je zamítnut. Kompromis 3 byl zamítnut, proto musíme hlasovat o 79 a 80. Takže 79, kde pro? Proti. Slyšel jsem zamítnuto. I 80, ano, 80 pro. Proti. Slyšel se zamítnut. 81 pro. Proti zdržel se odsouhlasen. 82 pro, proti, zdržel se zamítnut. 19 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 84 pro, proti, zdržel se zamítnut. 18 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 85 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 87 pro, proti zdržel se odsouhlasen. Kompromis 4, kdo je pro, proti zdržel se zamítnut. A nyní tedy musím hlasovat o 88 pro, proti zdržel se zamítnut, 89 pro, proti zdržel se zamítnut, 90 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme 90. Neviděla jsem to dobře, 90. Un Jen za EPP navíc. Bien. Bien. Dobře. Takže Konec hlasování 27 pro, 30 proti. Návrh je zamítnut. 80, dva, pardon, 91 pro, proti, zdržel se zamítnut. 92 pro, proti, zdržel se zamítnut. 93 pro, proti, zdržel se zamítnut. 94 pro, proti, zdržel se zamítnut. 95 pro, proti, zdržel se zamítnut, 96 pro, proti, zdržel se zamítnut, 97 pro, proti, zdržel se zamítnut, 98, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 99 pro, proti, zdržel se, zamítnut, ne, odsouhlasen, odsouhlasen. Prověříme dobře, tak prověříme 99. Konec hlasování. Zamítnut. Ne, zamítnut. 26 30. 100 pro, proti, zdržel se zamítnut, 101 pro, proti, zdržel se zamítnut, 102 pro, proti, zdržel se, z... prověříme 102. Konec hlasování. 27 pro, 30 proti, návrh je zamítnut. 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 104. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. 105 eh, pro. Odsouhlasen 106 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 107 pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 20 pro proti, zdržel se odsouhlasen 108 eh, pro, proti, zdržel se odsouhlasen 109 pro, proti, zdržel se zamítnut 110 pro, proti, zdržel se zamítnut 112 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 113 pro, proti, zdržel se zamítnut, 114 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme. 113. Paní zpravodajka chce prověřit. Tak, 113. Hlasujte, prosím. Juře. Hlasování. Jeden za EPP navíc. Hlas. Konec hlasování. 28 pro, 26 proti. Návrh je odsouhlasen. Odsouhlasen. 113 byl odsouhlasen. 114 jsme již hlasovali, takže 21. to je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. 115 pro. Proti. Zdržel se zamítnut takže prověříme to asi, aby to bylo jasné. Takže prověřujeme 115. votazione 115 konec hlasování. Mhm, 28 pro, 27 proti. Odsouhlaseno. 116 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Ano, prověříme 116. Hlasujte, prosím. Konec. 33 pro, 23 proti, návrh je odsouhlasen. Nyní společně 117, 118, 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlaseny 120. Pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. 120. Juža. Konec. 48 pro, 9 proti, odsouhlasen. Společně 121, 122, 2 pro, proti, slyšel se, odsouhlaseny. 22 e, pro, proti, slyšel se, odsouhlaseno. 123 pro, proti, slyšel se, zamítnut. 124 pro, proti, zdržel se zamítnut, 125 pro, proti, zdržel se zamítnut, 126 pro, proti, zdržel se zamítnut, 23 pro, proti, zdržel se zamítnut, 127 pro, proti, zdržel se zamítnut, 128 pro, proti, zdržel se zamítnut, 129 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut, 130 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 24 pro, proti, zdržel se zamítnut, 131 pro, proti, zdržel se zamítnut, 25 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 132 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 133 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 134 pro, proti, zdržel se zamítnut 135 a e, pro, proti, zdržel se odsouhlasen 26 pro, proti, zdržel se zamítnut 137 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 138 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 139 pro, proti, zdržel se zamítnut, 140 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. Ne, prověříme, prověříme kompromis 5. Kompromis 5. Konec hlasování. 22 pro, 33 proti. Zamítnut. Nyní tedy přejdeme k návrhu 141 pro, proti 141 prověříme. Konec. 27 pro 28 proti. Zamítnut. Sto čtyřicet šest pro, sto čtyřicet šest pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Dvacet osm. Dvacet osm, zpravodajky pro, proti, zdržel se zamítnut. 142 pro, proti, zdržel se zamítnut. 143 pro, proti, zdržel se zamítnut. 144 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnut. 145 pro, proti, zdržel se zamítnut. 29 pro, proti, zdržel se zamítnut. 27 pro, proti, zdržel se zamítnout 30 pro, proti, zdržel se zamítnout 147 pro, proti, zdržel se zamítnout kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 32 pro, proti, zdržel se zamítnut 150 pro, proti, zdržel se zamítnut Kompromis 30, pardon, 33 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se zamítnout. <clears throat> Prověříme kompromis 7. Hlasujte. Votazione chiusa. Konec hlasování. 29 pro, 27 proti Blahopřeji tedy. Kompromis byl odsouhlasen. Kompromis 7 odsouhlasen, takže přejdeme ke 153. To je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme 153. Konec hlasování. 31 pro, 26 proti, a odsouhlaseno. 154, kdo je <clears throat> pro, proti, zdržel se, zamítnut. 155 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 156 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 35 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 36 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 100, 37 pardon, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 158 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní máme 38 bylo mi řečeno, že jsem zapomněla na jeden pozměňovací návrh, a to na 157. 157. Šli jste ho? Ano, já jsem na něj zapomněla. Takže hlasujeme nyní o 157. Pro? Proti? Zdržel se, odsouhlasen. <clears throat> A nyní jsme u a budeme hlasovat společně 38, 39, 40, 41 en blok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuty. 159 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 160 pro, ne, ne, ne, 161, omlouvám se, 161 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 162 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 163 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 164 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 165 pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Prověříme, prověříme 166. Konec. Konec hlasování. 27 k 28 zamítnut. 167. 167, kde pro? Proti, zdržel se. Odsouhlasen. 42 pro proti, zdržel se odsouhlasen. 143 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 1 a 2 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnut. Tre non si vota perché era già in... 43. No, 44 o tom se hlasovat nebude, to bylo v tom balíčku a nyní 3 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 4 pro, proti, zdržel se zamítnut. 45 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. 46 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 47 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 48, 48 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 49 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 50 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 51 pro, ne, ne, 52, omlouvám se, 52, to je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 53 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 54 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní závěrečné hlasování, prosím. Oui. Je voulais vous de... Ano, já bych chtěla požádat o toto. Moje jméno nefiguruje. Mm, mm, mm, chtěla jsem před závěrečným hlasováním jenom říct si paní předsedkyně, že tedy moje jméno tam nefiguruje na zprávě. Dobře, takže samozřejmě ano, takže e, samozřejmě bereme na vědomí toto a, a e, takže e, závěrečné hlasování, prosím, s tím, co řekla paní Rivasi k tomu. Hlasujte. Co na Hlasování.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 se siete pronti, rapporto Hall, possiamo iniziare subito. Tutti pronti? Perfetto. Bevo un golfo d'acqua. Všichni jste připraveni, výborně začneme hlasovat o zprávě Fiona Hall. A návrh 42. Prosím. Um, Madam President, I understood from... Paní předsedající, podle sekretariátu, myslím, bychom měli vzít nejdříve kompromisní návrhy, eh, protože hm, řada pozměňovacích návrhů potom bude zbytečná, jakmile přijmeme eh, kompromisní návrhy. Takže skutečně já si myslím, že ty kompromisy by měly být hlasovány jako první. That, I, I can assure you that that... Já vás eh, Eh, mohu ujistit, že přesně tak to mě to řekl sekretariát. Allora, kolega... Ano, omlouvám se. Kolegyně, já jsem o tom nevěděla, teď jsem to prodebatovala se sekretariátem. Nechceme vytvářet nějaké precedenty, ale pokud kolegové souhlasí, tak můžeme nyní začít kompromisem 9 nejprve. A potom zbytek, ano? Ne. Ne, ne, od 1 do 9. Takže pokud všichni kolegové souhlasí, If compromises as, and we, if we change... Jestliže kompromis, eh, eh, takže my musíme tedy začít eh, kompromisy 1 až 9 a poté teprve další pozměňovací návrhy. Pokud všichni kolegové souhlasí, taková inovace, takže půjdeme po kompromisech 1 až 9 a podle toho uvidíme, co nám odpadlo. Pokud všichni souhlasíte, ano, nikdo není proti, dobře. Takže všichni souhlasí, jak to vypadá, tak začneme s hlasováním a to kompromis 1. Kdo pro? Proti? zdržel se odsouhlasen. Kompromis 2. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 3. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 4. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 5. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 6. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 7. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 8. Pro, proti, slyšel se odsouhlasen. Kompromis 9, pro, proti, slyšel se odsouhlasen. Dobře. Co? teď. Adesso vous devez être de moi donner la juste liste de votes Bien, perfetto. Allora, bene, partiamo con il... Takže 42 nyní. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 40 a 41 dohromady pro, proti, zdržel se, odsouhlasený. Návrh 43 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 47 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 45 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 7 pro, proti, slyšel se zamítnout. Prověříme 7, prosím. Tak, prověřujeme 7. Votazione aperta. Hlasujte, prosím. Q. Konec. Jeden z EPP navíc. Výborně, konec hlasování, 22 pro, 34 proti. Návrh je zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 50 pro, proti, zdržel se zamítnut. 40, ne, 49, ano, 49 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 51 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Prověříme, prověříme 51. Tak, prosím. Chůza. Konec. 29 pro, 28 proti, návrh je odsouhlasen. 50. Ehm, 52. Návrh 52, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. A teď přejdeme Emendamento 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 73. Chiuso. Konec. 30 pro, 24 proti, odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 79, kde pro, proti, zdržel se zamítnut, 80 pro, proti, zdržel se zamítnut, 81 pro, proti, zdržel se zamítnut, 82 pro, proti, zdržel se zamítnut, 86 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 90 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 93 pro, proti, zdržel se zamítnut, 96 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Prověříme 96. Konec. 30 pro, 26 proti, návrh byl odsouhlasen. 110. Emendamento 110. 110. Návrh 110. 110. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 111. Pro. Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh, návrh 14. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 15 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 1 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Prověříme návrh 1. Kjuzo. Konec hlasování. 26 pro, 31 proti. Zamítnut. Návrh 16. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlaseno. 17 pro. Proti, zdržel se, zamítnut. 18 pro. Proti, zdržel se, odsouhlasen. 19 pro. Proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 2 pro. Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 20 pro. Proti, zdržel se, zamítnut. 22 pro proti, zdržel se odsouhlasen. 23 pro, proti, zdržel se zamítnut. 24 pro, proti, zdržel se zamítnut. 25 pro, proti, zdržel se zamítnut. 27 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 29 první část pouze. Kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 30 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdržel se za odsouhlaseno. 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno, 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky, hlasujte prosím. Konec hlasování. Konec. 51 pro, 5 proti. Blahopřejeme, blahopřejeme, blahopřejeme zpravodajce. Výborně a teď se blížíme k hlasování o zprávě Piper. Tutti pronti, relazione. Všichni připraveni, hlasujeme o zprávě Piper nyní. Fox après je vais ici. Oui. tutti pronti? Všichni jste připraveni. Tak, prosím, pane Jones. I have a request. That... Já bych chtěl požádat, aby Eh, můj pozměňovací návrh číslo 21 byl hlasován zvlášť. Důvod je ten, že kompromis 1 se týkal cílu 2025 a, a můj eh, cílu 2020. Proto si myslím, že si zaslouží hlasovat zvlášť, tedy pozměňovací návrh číslo 1. To bych žádal, prosím. Piper, prego. Pan Piper. Eh, hovoříme tady o kompromisu. A sice, totiž zaprvé musíme eh, potvrdit cíl komise do roku 2020, 47 RAM, a potom do roku 25 a tam nechceme žádné změny. Avšak nekonkretizovali jsme to a proto platí, ten cíl 147 dále. A pokud bude přijat kompromis, tak v takovém případě tento pozměňovací návrh padne. To je logika, která se zatím skrývá. Allora, in base... Dobře, takže na základě eh, připravených podkladů eh, to vidíme dost detailně a takže já bych chtěla, abychom hlasovali nejprve o kompromisu 1 a mm, tento, pokud bude odsouhlasen, tak potom 22, 23, 24 a tak dále, tak, dále odpadnou až po 30. To je aspoň v mých podkladech, tak jak to bylo při, připraveno. Spravodaj říká to též. No a takové je pravidlo, jako vždy. Takže pokud kolega na tom trvá, ale podle pokynů sekretariátu, takže mi bylo řečeno, že všechny následující eh, návrhy po kompromisu až po 29 včetně, tak v podstatě spadají po ten kompromis. Aspoň tak mi to bylo řečeno, že tam ten návrh spadá. Tak Turmes. Eh, já si myslím, že tady máme eh, dva termíny. Takže možná bychom eh, měli hlasovat o Johnsonově návrhu, ale jestli to projde, tak to projde, no, a nebo neprojde. No dobře, takže budeme hlasovat teď o kompromisu 1 vediamo A uvidíme, co se stane. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Eh, a podle mě všechny pozměňovací návrhy, kterých se týká, odpadají. Máme zde ale takový zvláštní požadavek, abychom hlasovali zvlášť o jednom, ale jinak to Nevím, já se můžu požádat tady eh, vás, tedy zeptat se pléna, zda bychom o tom měli hlasovat, ale podle mě ne. Odpadají všechny, takže přejdeme k návrhu 30. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 32, 33, pardon, 33. Ne, ne, ne, omlouvám se. 31. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Mendamento 33. 33. Favore, No, proti, zdržel se, zamítnut. 34. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. 35. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. 36. Pro, proti zdržel se zamítnut, 37 pro, proti, zdržel se zamítnut, 39 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 40 pro, proti, zdržel se zamítnut, 38 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 47 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 48 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Prověříme 5, dobře. 5. Konec hlasování. 40 pro, 14 proti, návrh odsouhlasen. 50 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 51 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 50, ne, 53 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 54 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdržel se zamítnut. 8 pro, proti, zdržel se zamítnut. 9 pro, proti, odsouhlasen. 10 pro, proti, odsouhlasen. 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 1 pro, proti, odsouhlasen. Návrh 2, 2 pro, 2, 2, zpravodaje, 2 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 15 pro, proti, odsouhlasen. 16 pro, proti, zamítnut. 17 pro, proti, zamítnut. 18 pro, proti, odsouhlasen. 19 pro, proti, zamítnut. 20 pro, proti, zamítnut. Závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Bene. Voto finale. Závěrečné hlasování, všichni jste odhlasovali. Takže dobře, všichni odhlasovali, konec hlasování. 36 pro, 12 proti, jeden se zdržel, odsouhlaseno, blahopřejeme zpravodaji. Nous avons terminé. Non, on, a, on les votes sont finis, maintenant on a les rapports. Výborně, takže tím jsme skončili s hlasováním a pět minut vám dám, aby ten, kdo chtěl, mohl odejít a poté budeme pokračovat se zprávou Chichester. Kdo chce odejít, tak prosím, jděte okamžitě. Bene. Výborně, děkuji. Bohužel. Hmm. A, a, a, tady eh, to trvalo příliš dlouho, eh, ta pauza protože zde eh, někteří otáleli s opuštěním sálu a teď hned přejdeme ke zprávě Chichester, což je zpráva s názvem Inovace pro udržitelný růst biohospodářství pro Evropu. Tak, prosím, pane kolego Chichester a potom máme půl hodinu na diskuzi, takže nejprve ale kolega Chichester, prosím. thank you very much. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, já jsem tady eh, doufal, že Eh, odejdou úplně všichni a ten můj příspěvek bude ještě eh, intimnější atmosféře. Nicméně děkuji těm odvážným, kteří zůstali. Jde o stanovisko ke zprávě eh, z výboru Envy. A musím říct, že můj první dojem je poněkud spochybnit to, co, jak se výbor Envy staví Eh, k jakékoliv eh, ekonomické otázce, ale toto je bioekonomika, biohospodářství, takže já samozřejmě budu sepisovat toto stanovisko z pohledu průmyslového výboru a eh, nasměroval bych to na oblasti, kde si myslím, že bychom mohli užitečným způsobem přispět k celé zprávě a zároveň poukázat na oblasti, kde by mohly nejvíce přispět eh, obory biohospodářské k společnému trhu, zaměstnanosti a tak dále, eh, což jsou věci, které výboru Envy příliš nejdou. Tak já si myslím, že můj první recital je zásadní. A eh, Biohospodářství tady píšu, že je významným sektorem eh, společného trhu, důležitý pro konkurenceschopnost, eh, snížení importu, otázky taky energetická a eh, biomateriálová. Druhý bod, který bych chtěl zdůraznit, je šestka, tedy odstavec šest to je výzva průmyslu, aby si splnil svoji, svoji roli, to, to, to biohospodářství při eh, rozvoji tohoto odvětví. Protože bez toho, bez inovací, eh, bez malých středních podniků se moc daleko nedostaneme. Eh, jinak myslím, že je to celkem jasné a já to takto doporučuji výboru. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane Čičestre. A pan Prody se nyní hlásí do debaty. Děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že je to dokument, který je nesmírně důležitý. Je to proto, že bioekonomie představuje sektor, který má velice zajímavé vyhlídky. A to právě proto, že biomasa je v má, může být využívána také jako základní surovina pro novou chemii, která by mohla nahradit petrochemii. Můžeme zde také mít na zřeteli kompletní potenciál tak abychom pokryli energetickou potřebu naší společnosti. Pokud v tuto chvíli máme takovéto základní prohlášení, které se vyjadřuje k prioritám v případě využívání půdy a pěstování krmiv a potravin, a má přispět k tomuto pěstování krmiv a potravin, pak v takovém případě využívání půdy pro jiné účely musí být kontrolováno, zda to je či není kompatibilní. Avšak existuje celá řada dalších forem biomasy, dejme tomu, jsou to zbytkové agrární složky, a to je věc, která v současné, do současné doby nebyla využívána a nebyla rozvíjena dále. Náš výbor pro průmysl by zde mohl sehrát rozhodující úlohu. A to především, když se jedná o to, abychom utvářeli tuto obecnou branži pro zjišťování, registrování, sbírání a využívání těchto agrárních zbytkových surovin. E, také bych rád se zmínil o jiných kategoriích biomasy. A sice mám na mysli to, e, co přichází ze zamořených oblastí. A i to je věc, ty, to jsou věci a suroviny, které by mohly být převedeny zpět po, de, po postupné dekontaminace, si opět vést k tomu, že by se to využívalo pro potravinářské účely. Totiž jde o to, že existují kontaminované oblasti, zamořené oblasti, které jsou velice rozsáhlé. A tyto bychom mohli postupně eh, využívat pro účely bioekonomie. A potom někdy po určité době by bylo možné, aby těchto půd bylo opět využíváno pro produkci potravinový, potravin a krmiv. Je to věc, která je nesmírně zajímavá. Existují zde rovněž inovace které jsou naprosto rozhodující. Dejme tomu biorafinérie. To je skutečně oblast průmyslu a ta to oblast také dokázala, že skutečně je způsobila k tomu, aby nahradila petrochemii. Z tohoto pohledu by tedy bylo velice zajímavé, kdybychom na této perspektivě pracovali dál. Ano, děkuji vám a pan Kramer má slovo. Ano, děkuji. Já se domnívám, že tady byl předložena zpráva, která je naprosto při, která naprosto odpovídá tématu a pro mě dostačí, je dostačující. dívám se, že bioekonomie skutečně představuje příležitost a vyplývají z toho také šance, které bychom měli využívat. Avšak nedomnívám se, že bychom teď přetáhli přes celou Evropu novou velkou eh, kategorii Chtěl bych připomenout, že v posledních letech jsme přinesli celou řadu nejrůznějších strategií a potom bylo také třeba eh, dejme tomu to byly, byla, bylo, byla strategie biopaliv a tak dále. Tehdy bylo zapotřebí potom otočit to o 180 stupňů, než jsme si uvědomili, že zde vytváříme E, nepříliš etickou soutěž mezi využíváním agrárních zdrojů pro energetické účely a pro účely potravinářské. A to znamená, že jsme museli potom přizpůsobit akční plán biomasy. Museli jsme přizpůsobit emisní e, obchod s e, emisní plány a tak dále, protože to nepřineslo to, co jsme si od toho slibovali. A proto se domnívám, že toto téma bychom měli pojednávat tak, jako je tak, jaké je, to znamená jako jednu z možností využívání. Zajisté bude existovat určitá skupina oblastí, kde zažijeme substituci fosilních surovin a paliv těmito biologickými, ale zda to bude zahrnovat širokou oblast hospodářství, to, o tom mám své pochybnosti. Nedomnívám se, že bychom měli otevírat nové zdroje, nebož bychom se měli soustředit na výzkum a nakonec bychom měli s těmi strategií, které uvádíme do pohybu, tak těmi bychom neměli e, znemožňovat funkci tržního hospodářství. Já jsem totiž měl dojem, že jsme se o to několikrát pokusili a mám dojem, že náš výbor k tomu dal také jasné stanovisko, tedy to znamená, domnívám se, že to, co předkládá výbor pro průmysl, to by mělo zůstat na nohou, mělo by to být window of uh, opportunity, ale rozhodně by to neměla být zbraň pro řešení ekonomických problémů, ekologických problémů, anebo ke greeningu ekonomie. Proto možná existuje pro nutnost to či oné pozměnit, ale v zásadě ten dokument, tak jak byl sepsán, je naprosto obsažný a dostačující. Ano, děkuji komisi. Komise, prosím. Grazie, signor Presidente, onorevoli, buongiorno. Děkuji, paní předsedající, a hezký den všem. S velkou radostí jsem sledoval to, co bylo předneseno a rád bych také přispěl naším dílem k této strategii. Zaprvé bych chtěl říct, že bioekonomie není sektorem, nejbrž pokrývá, samostatným sektorem nejbrž pokrývá různé sektory. Je to ze rybářství, zemědělství například a stejně tak další oblasti, jako je lesnictví a podobně. Tedy je to celá řada sektorů, které využívají přírodní zdroje. Ta otázka, o kterou se zde jedná, spočívá v tom, abychom se podívali, jak budeme moci zvýšit konkurenceschopnost a současně přitom také zajistit trvalou udržitelnost. To je věc, kterou jste se zabývali a několikrát to také bylo zde již zmíněno. Důležité přitom je jsou také aspekty eh, tohoto biologie ve smyslu technologického vývoje. A tady mám na mysli především to, když se jedná o problémy, když se budou vzájemně propojovat aspekty potravinářské a nepotravinářské. Myslím, že tady se, že je třeba podporovat technologie druhé a třetí generace, to také řekl pan Prody. Tedy když se jedná když se jedná o to, aby se v, v, když se zabýváme tímto konfliktem mezi potravinářskými a nepon, nepotravinářskými oblastmi. A co se týče té eh, dekontaminace, tak tady skutečně existují inovační efekt. Tady je třeba myslet také na jiné způsoby a možnosti, tedy na to, jakým způsobem je možné aplikovat aspekty zelené chemie a potom dosáhnout k tomu, štafetové, k tomu k stafetovému efektu. Tady, zapotře- tady existuje celá řada iniciativ na národních úrovních, které potvrzují, že takovéto strategie fungují a naše české státy a různé regiony také se pokoušejí to, co my, to, čemu my říkáme Master Specialization, tak to, se, to, to, to rozvíjí dál. To znamená, že jsou v této oblasti dál. Ano, děkuji vám. A pan eh, Čestr má není slovo. Děkuji paní předsedající a děkuji kolegům a komisi za příspěvky. Eh, já bych eh, tedy, trošku mě svrbí jazyk, rád bych pohovořil o petrochemickém průmyslu protože eh, geograf a eh, geolog, který ve mně dříme, říká, že uhlí, eh, ropa a plyn jsou, byly původně části biosféry a byly změněny v paliva, která dnes využíváme. Ale souhlasím s panem Prodym, že musíme vidět dál, až za to, co bude po eh, těch fosilních eh, eh, fosilních zdrojích a vyvíjet nové technologie s využitím udržitelných systémů výroby. A tím se dostávám k druhému bodu, a sice k potřebě rozlišovat mezi produkcí potravin a využitím půdy pro jiné formy biohospodářské, činnosti. A já myslím, že tady je třeba použít zdravý rozum a e, zaměřit se na e, pozemky, půdu, která není vhodná pro výrobu potravin a využít ji jinak. Eh, já vím, že tady budeme trošku narážet na eh, jiné eh, legislativní oblasti, pokud se týče územního využití. Čili já bych tedy chtěla poděkovat kolegům E, těším se na pozměňovací návrhy. Jsem e, vděčný panu Krámerovi za dosud e, podané příspěvky. A děkuji také komisi za to, že definuje to, oč nám jde, sice abychom byli konkurenceschopní a abychom využili příležitosti pro tvorbu, tvorbu blahobytu a zaměstnanosti. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, kolego Chichester. A datum pro překládání pozměňovacích návrhů je 25. Eh, března v pondělí v poledne. A také ještě bych chtěla informovat eh, kolegy, kteří tu zůstali, že během schůze koordinátorů jsme rozhodli, že uspořádáme mini slyšení na téma průmyslová strategie s cílem chránit eh, eh, a i zhodnotit eh, výstupy, výsledky mm, projektu Galileo a chci připomenout, že i jsme změnili eh, datum jedné schůze, eh, tedy měl 17. Eh, října se nebude konat ITRE, ale místo toho máme nové datum a to je 14. říjen, tedy došlo ke změně dat. A také jsme i rozhodli, že bude zadána, že eh, výboru Envy eh, bude předložena studie i Leasing Society a že bude i předložena našemu výboru. Dále jsme přidělili dvě legislativní zprávy, eh, jednak agentura, agentura GNSS a potom vesmírný, vesmírný dohled a tři nelegislativní zprávy, jedna o telekomu, jedna o digitální agendě a jedna zpráva o průmyslové vesmírné politice. A kromě toho mm, máme zde stanovisko, které bylo přiděleno a to se týká bezpečnosti výrobků. Takže to je vše. A dnes výbor ITRE eh, odpoledne začne v 15.30, kdy nás navštíví paní komisařka Kres. Děkuji za součinnost a uvidíme se dnes odpoledne.